Let me just start the meeting, and I would like to welcome everybody who is present, and I would like to remind you that... A ráda bych vám připomněla, že toto zasedání je také na webstreamu a také bych vás chtěla informovat, že pan Stavrakakis, místo předseda, požádal o 10 minut, aby mohl říci několik slov eh, o integrované námořní politice před naším seminářem a potom budeme mít rozpravu, která se bude k tomuto bodu konat zítra. Také bych vás ráda informovala, že v naší místnosti máme také zástupce malých řeckých ostrovů, máme zde starosty, máme tady tedy návštěvníky z Řecka a v tomto kontextu bychom eh, chtěli dát slovo panu Stavrakakisovi, aby mohl krátce pohovořit. Čili to je malá změna na našem programu. Pokud souhlasíte s touto změnou, tak bez dalšího oddalování budeme, začneme naši schůzi. Předpokládám, že tady takto můžeme přijmout program našeho jednání. Máme k dispozici 18 jazyků. Čili přijetí pořadu jednání, to jsme učinili. Druhý bod sdělení předsedkyně. Velice stručně jménem nás všech bych ráda přivítala delegaci starostů, kteří zastupují řecké malé ostrovy. Také bych vás ráda informovala, že je mezi námi delegace, která se připravuje do Mannheimu, Heidelbergu a dalšího města v Německu. Ehm, tato návštěva se koná od zítřka do konce tohoto týdne. Je to součást našeho výročního programu. Ehm, budeme mít dohromady osm kolegů, jednak z německé strany, kteří se zúčastní tohoto výjezdu a jako vždy cílem této návštěvy je velice mm, bedlivě přeskoumat, jak fungují strukturální fondy v této oblasti a také dojde k výměně názorů s místními aktéry na téma politiky soudržnosti. Jan Olbricht bude předsedou této delegace. Za třetí bych chtěla sdělit, že dnes a zítra máme neformální ministerské zasedání v Toledu a pan Karindeli zastupuje Evropský parlament a zítra máme ministerské zasedání, které se bude týkat eh, rozvoje měst. Máme tam tři zástupce, paní Okony, pan Olbricht a já osobně. Čtvrtý bod na našem programu je přivítání pana Kise. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsed, paní předsedkyně. Já bych chtěl přivítat v Evropském parlamentu naše hosty starosty menších měst a s radostí vám chci představit návrh stanoviska o integrované námořní politice, dosavadní hodnocení postupu a nové výzvy. Milí kolegové, trvalé využívání námořního prostředí je zásadní podmínkou pro život a schopnost celé Evropy cíle oboru jako je akvakultura, rybolov a vše, co s tím souvisí, energetika, doprava, cestovní ruch. To vše se neustále rozvíjí, mění a vytváří to nové pracovní příležitosti pro místní společenství. A tudíž vzniká na námořní prostředí stále větší tlak. Otázkou je, do jaké míry bude možné zajistit, aby tento vývoj byl vyvážený do budoucnosti, abychom zajistili příjmy obyvatelstva. A z důvodu těchto výzev které máme námořní politiku, která má sociální aspekt, kvalita života, zaměstnanost na pobřeží. To vše jsou aspekty, které mohou přispět ke stabilizaci a k dosahování cílu programu Evropa 2020. Já bych chtěl zdůraznit novátorský přístup přijatý Evropskou komisí což radikálně změnilo vytváření těchto politik a rozhodování pro námořní sektor. Tento přístup se opírá o skutečnost, že veškeré otázky, které souvisejí e, s problematikou města v Evropě, souvisejí a veškeré politiky související s mořem musí být konzistentní, pokud chceme dosáhnout e, kýžených cílů. A tento přístup vzniká při plném respektování zásady subsidiarity. To je případ první osy integrované námořní politiky, což umožňuje všem zúčastným subjektům na úrovni společenství, státu, na úrovni regionální a místní se zúčastnit, zjišťovat, jaké interakce vznikají, aby mohly být příslušné nástroje optimálně využívány a abychom zamezili také konfliktům. A Právě proto vznikají horizontální programy ochrana moře, námořní plánování, sběr informací a to vše přispívá k integrované námořní politice a umožňuje vytvářet nové politiky. A dnes poprvé bilancujeme eh, konkretizaci těchto cílů a je nepochybné, že námořní politika znamená novou kulturu veřejné zprávy za účasti regionálních a místních zpráv, co se týče plánování i realizace těchto programů. Existuje celá řada regionů, které začlenily tyto zásady do svých regionálních programů, například Bretáň mimo jiné, kde vznikl specifický program pro pobřežní regiony. V návrhu stanoviska se snažím zapracovat hlavní body, které dle mého soudu představují hlavní výzvy pro budoucnost eh, integrované námořní politiky. Samozřejmě vždy s přihlédnutím k regionální politice a k regionálnímu rozvoji. A myslím, že bychom tedy měli věnovat zvláštní pozornost následujícím bodům. Za prvé, význam uznání územní soudržnosti. Je to v Lisabonské smlouvě a je to vlastně nový způsob integrace vnitřního trhu spolu s pokrokem námořní dopravy na malou vzdálenost, ale také díky zlepšení spojení s ultraperiferními námořními oblastmi a s ostrovy, tedy mezi ostrovy a také mezi ostrovy a kontinentem, a také spolu s hlavními ekonomickými centry. Je třeba potrhnout význam dopravy. Často cena námořní dopravy je vyšší než u dopravy po souši a to postihuje příslušné regiony, jejich konkurenceschopnost, jejich schopnost eh, být dostatečně konkurenční na trhu. Je třeba se zabývat eh, územní soudržností. A společně bychom měli obnovit práce na kontaktech námořních regionů. Je třeba díky, tak to je třeba čelit potížím, které se objevují. A za třetí je potřebné mít eh, rozvojové strategie na regionální úrovni, které budou brát v úvahu charakteristické rysy jednotlivých regionů. A za čtvrté je nutné vytvořit službu uvnitř Evropské komise, která se bude zabývat eh, ostrovními regiony, aby bylo možné reagovat na jejich potřeby, podporovat tyto regiony a brát je v úvahu v rámci integrované námořní politiky. A konečně vzhledem k rizikům, kterým se vystavují námořní regiony, myslím, že je důležité povzbudit eh, uplatnění opatření pro námořní bezpečnost. Milí kolegové, se zájmem očekávám vaše připomínky, vaše výhrady během rozpravy, která proběhne zítra. Děkuji. Thank you eh, very much. Eh. Děkuji mnohokrát. Tímto ukončíme tento bod eh, na programu a zítra bude následovat diskuse, takže chtěla bych moc poděkovat a nyní se dostáváme k dalšímu bodu na našem programu, což je seminář zjednodušení politiky soudržnosti. Vážení kolegové, možná si pamatujete, že jsme se v březnu rozhodli letošního roku, že zorganizujeme tuto akci, hlavně co se týče také přípravy na rozhodování v budoucnosti, také co se týče jednotlivých nařízení, která se budou přijímat v rámci této politiky a rozhodli jsme se vést tuto diskusi Nedávno jsme se jako parlament eh, zúčastnili v jednotlivých kolech eh, zjednodušování, které bylo navrženo komisí v kontextu celé ekonomické krize a je důležité, abychom si vysvětlili, že kroky, které již byly učiněny v oblasti zjednodušení, by měly být buď uchovány, oslabeny nebo opomunity, eh, po té první zkušenosti, čili jsme eh, skutečně v té fázi, kdy provádíme zjednodušení v reálu, čili tento kontext je pro nás nesmírně důležitý, ale pochopitelně největší výzvou tohoto zjednodušení je složitost celé této politiky a systém řízení v rámci této politiky, ale Měli bychom také pamatovat na to, že tato politika vždy měla takovou stálou ambici modernizace, zjednodušení. To bylo vždy povzbuzováno nejrůznějšími novými výzvami, které se objevovaly například eh, rozšířením Evropské unie, čili administrativa byla nižší kvality, neměla schopnost zvládat tyto jednotlivé procesy, které se objevily. Dále také otázka účinnosti nás vede k tomu, abychom dále prosazovali zjednodušení. A dále je to také potřeba finančního řízení, finanční zprávy, která bude dostatečně robustní, čili je důležité, abychom byli efektivnější, aby tato politika byla také přijatelnější pro konečné uživatele. Zjednodušení znamená nastavení správné roznováhy mezi nejrůznějšími oblastmi, čili to otázka programů, implementace, hodnocení a musíme najít správnou rovnováhu mezi různými aktéry jednotlivými funkcemi, řídícími systémy. Nyní mám na mysli úlohu evropských institucí, nejen komise, ale také Evropského parlamentu, rady a dalších institucí, které spolu spolupracují, ale také spolupráce s ostatními úrovněmi, čili národní a místní úrovní zprávy. Toto zjednodušení je skutečně zapotřebí, je to velká výzva a je dána následujícími faktory. Naší ambicí, tedy našeho výboru, regie, ale také doufám celého Evropského parlamentu, je uchovat přidanou hodnotu z díleného řízení, sdílené zprávy, protože pochopitelně můžeme zjednodušit celý proces, že rozdáme peníze a každý si potom bude dělat, co chce, ale my pevně věříme v hodnotu sdílené zprávy a v tomto kontextu je zjednodušení jednak zapotřebí, ale také nesmírně obtížné. Toto úsilí také nesmí ohrozit evropský rozpočet, protože to jsou příspěvky ze strany daňových poplatníků a nechceme opustit. No, pak chceme posílit inovativní přístup k těmto politikám. Jsou tady nové finanční výzvy, ale také z hlediska projektů, eh, které jsou způsobilé, což je obtížné pro systém programování, pro jejich implementaci a zjednodušení je zapotřebí také z dalšího důvodu musíme vzít v potaz nejrůznější konkrétní situace jednotlivých území, regionů, měst. Musíme tedy zajistit větší flexibilitu jednotlivé fáze provádění politiky, čili to je ještě další výzva této politiky. A na dnešní seminář jsme si přizvali dvě osobnosti, jsou to skutečně odborníci ve svém oboru. Je to jednak pan profesor John Becker, který je z Glasgow, z University of Strathclyde a dále je to pan Roland Blomeyer, který zastupuje to je slabina mého sekretariátu, že teď nevím, odkud je pan Blomeyer, odkud přichází, takže mnohokrát děkuji. Není tady mnoho informací, ale řeknu tady, že jste ze společnosti Blumy Resance a vy nám určitě upřesníte, co je vaší specializací a z jakého pohledu se zajímáte o naši politiku. Čili máme také tři kolegy, kteří zastupují národní zprávu, kteří se také ujmou slova. Máme zde Grema Watsona, který zastupuje skotskou vládu, který je uh, Eh, vedoucím eh, certifikačního orgánu a finančního týmu, který má na starosti evropské fondy, dále pan Marek Kalupa, který má na starosti implementaci eh, fondů Evropské unie na Ministerstvu pro regionální rozvoj a dále máme pana Gregora, který je z Ministerstva financí z České republiky. Čili ráda bych eh, zahájila naši diskusi, dám slovo panu Betlerovi. Chtěla bych říci, že bohužel hm, kolega, který vám eh, rozdává tu prezentaci, sedí někde jinde a budete muset tedy vždy ho upozornit na to, to znamená technika upozornit na to, že máte přehodit eh, diapozitiv, takže prostě musíte mu vždy dát vědět. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych moc poděkovat za pozvání, dámy a pánové, že máme možnost se zúčastnit tohoto zemového semináře o zjednodušení politiky soudržnosti. Jsem z výzkumného střediska z Glasgow, z University of Strathclyde. Je to univerzita, která se právě zabývá výzkumem takovýchto politik v rámci celé Evropy. Čili v té krátké době, co mám k dispozici, bych se chtěl zmínit o několika tématech, které jsou podrobně pojednány eh, v přednášce, kterou jsem podal v písemné formě. Chtěl bych hovořit o třech otázkách v rámci své prezentace. V první řadě bych chtěl hovořit o úsilí v oblasti zjednodušení a chtěl bych to zasadit do určitého kontextu. Eh, podívat se na další diskuse, které se týkají zjednodušení a chtěl bych také naznačit konkrétně ty iniciativy, které byly zavedeny v nedávných letech. Za druhé, bych rád učinil ohodnocení těchto opatření v oblasti zjednodušení. Chtěl bych položit otázku, eh, jak užitečná a efektivní tato opatření byla. Máme tady nejrůznější informační zdroje, ze kterých vycházím. A v poslední řadě bych se rád eh, zaměřil na politiku, která bude probíhat eh, do eh, roku 2013, která se bude týkat eh, simplifikace, hlavně co se týče zprávy a kontroly. Dovolte mi, abych zahájil s první otázkou, která je na dalším depozitivu, která se týká iniciativ v oblasti zjednodušení. A rád bych to zasadil do určitého kontextu. Nesmíme zapomínat na to, o čem hovoříme v této oblasti. Je to vlastně součást širší iniciativy, která byla zahájena v celé řadě oblastí práce komise během posledních deseti let. Takže například vidíme program neustále probíhajícího zjednodušení v rámci jednotlivých oblastí politik, čili tady celá řada aktů, stránek, eh, které byly vyňaty eh, z jednacího řádu, které byly eh, také zhodnoceny z hlediska nákladů, z hlediska administrativní zátěže a také se snažíme zhodnotit dopad hlavních návrhů politik, čili klademe si otázku, zda tyto návrhy jsou tou nejlepší alternativou, jak dosáhnout konkrétního cíle. A potom máme celou řadu dalších iniciativ, například práci s členskými státy, s nejrůznějšími dalšími institucemi, abychom dosáhli lepší regulace. V kontextu politiky soudržnosti musíme pamatovat také na to, a stojí za to to připomenout, Agenda 2000 návrhy, které vznikly už eh, koncem 90. let, si také stanoví cíl zjednodušeného řízení, větší flexibility a decentralizace v oblasti implementace. Čili nyní se bavíme o otázkách, které nejsou ničím novým. Když se podíváme zpět na agendu 2000, tak vidíme, že byly učiněny konkrétní kroky aby došlo k zjednodušení. Implementace se ale stala bohužel složitější a opět vidíme přísnější požadavky, co se týče finanční kontroly, eh, monitorování, hodnocení. Politika soudržnosti chce dosáhnout také dalších cílů. Například musíme dobře načasovat využití finančních prostředků, také musíme zajistit odpovědnost v oblasti účetního naplňování a musíme také dohodnout na to, abychom dosahovali praktických výsledků. Když se eh, potom vrátím k stávajícím diskusím, které se týkají cíle, zjednodušení, tak eh, vidíme, že do jisté míry eh, je to v konfliktu s jinými politikami, které prosazujeme v rámci politiky soudržnosti. Pochopitelně, když se podíváme na minulé programovací období, jaké jsme měli zkušenosti na počátku eh, do roku 2006, tak členské státy chtěly, aby komise zjednodušila proces. Zjednodušení bylo jasné, že tam byly nejrůznější administrativní výzvy, problémy, před kterými stály členské státy a to vedlo ke sdělení komise, která řekla, že zjednoduší eh, a vyjasní koordinaci a flexibilní řízení. Týká se to revize programů nebo hodnocení, auditů, vykazování, finanční zprávy a tak dále. Čili, i když jsme dosáhli dílčích výsledků, tak eh, si musíme přiznat, že Členské státy je hodnotily úplně ve všech směrech pozitivně. Do roku 2003 jsme měli už nějakou dobu programovací období, čili měli jsme problém se změnou administrativních postupů. Ty se zdály velice obtížné. Tyto problémy byly větší než samotné výhody. Pochopitelně tam byly určitá omezení, čeho jsme mohli v tu dobu dosáhnout, ale jak budu procházet svoji prezentací, tak uvidíte, že každé opatření pro zjednodušení bylo do různé míry relevantní pro různé členské státy, protože v jednotlivých členských státech jsou nejrůznější praktiky v oblasti zprávy. Teď se dostávám k roku 2006, kdy došlo k reformě politiky soudržnosti, kde jsme se poučili z toho období eh, předešlého. Dívali jsme se na programovací doplňky, dále vznikly jednodušší finanční tabulky, flexibilnější přístup k hodnocení, dále otázka naplňování požadavků. Bylo to z tohoto hlediska jednodušší než v tom minulém období, ale opět tady byly takové smíšené reakce, co se týče hodnocení o naplňování těchto požadavků. A nyní se dostáváme na dalším diapozitivu stávající situaci. Máme nedávné, nedávné opatření v oblasti zjednodušení spuštění daného programu bylo provázeno také balíčkem zjednodušení, což byl určitý stimul pro toto opatření, ale to bylo ovlivněno ekonomickou krizí. Komise za to zareagovala prostřednictvím Evropského rámce eh, a také pomocí Evropského ekonomického balíčku oživení. A také jsme začali investovat do tzv. reálné ekonomiky. Cílem bylo urychlit implementaci prostřednictvím zvýšené flexibility a zjednodušení pravidel. Komise předložila celou řadu doporučení, následovala změna legislativy, prováděcí nařízení a dále předpisy, které se týkaly konkrétně jednotlivých fondů, což byly nelegislativní opatření. Další diapozitiv. Nyní je ten do, doplňující dokument. V něm jsme stanovili více než 30 konkrétních legislativních, ale i nelegislativních opatření. A na diapozitivu vidíte především ty hlavní typy zjednodušení, která byla zajištěna prostřednictvím legislativních i nelegislativních opatření. Například můžeme zvýšit flexibilitu, toho jsme dosáhli tím, že jsme ukončili programy z let 2000 2006. Například jsme eh, zvýšili eh, datum nárokovatelnosti. Dále je to umožnění reprogramování, když jsme urychlili a zvýšili Eh, výdaje v určitých klíčových eh, oblastech, kde jsme chtěli zašít, eh, zajistit především ekonomické oživení v oblasti dovedností, malých středních podniků, energetické účinnosti a obnovitelné energie. Dále využití finančních inženýrských nástrojů jako Jeremy a Jessica, aby tyto programy byly rychle spuštěny. Dále jsme chtěli maximálně využít finance v oblasti komunitárních investic pomocí jak frontloadingu, tak eh, předběžného financování. Dále to byla flexibilita v oblasti pravidel státní pomoci. Chtěli jsme také zjednodušit eh, otázku paušálu a pravidel způsobilosti. Dále se jednal o zjednodušení požadavků na informace, eh, výkaznictví, monitorování, žádosti o programy a v poslední řadě došlo také k zvýšení flexibility eh, termínu, kdy mají ukončit ty jednotlivé programy, kdy také musí být vyplaceny ty částky, aby tedy zafinancovaly ty dané projekty. Čili to je rychlý přehled eh, hlavních témat a otázek, které musíme řešit. Je to určité úsilí, které vedlo k zjednodušení nejen v nedávných letech, ale dávám to do širšího kontextu. Další diapozitiv. Ve druhé části své prezentace bych chtěl poskytnout určitý vhled eh, do toho, do jaké míry je přínosné toto zjednodušení. Musíme učinit komplexní hodnocení jednotlivých eh, opatření, to ještě nemáme k dispozici, ale snažil jsem se využít nejrůznějších zdrojů, abych eh, poskytl lepší informace. Jinak máme strategické zprávy, které byly podány eh, v loňském roce. Členské státy byly požádány, aby informovali o tom, jak využívají jednotlivá opatření. Nicméně máme velice smíšenou kvalitu informací, které nám byly poskytnuty ze strany členských států. Takže jsme vycházeli také z výzkumu, který eh, probíhal v 16 členských státech na straně tzv. Eh, řídících orgánů. Je to síť IQ, kdy jednotliví eh, programoví manažeři měli říci, do jaké míry jednotlivá opatření byla relevantní, užitečná a měli říci, co se o těchto opatřeních myslí. Eh, proběhly semináře, následně minulý tedy měsíc proběhla onlineový dotazník, kdy jsme se ptali těchto orgánů, co si myslí o jednotlivých opatřeních, aby také udělali hierarchii podle jejich užitečnosti. Na tomto diapozitivu vidíte síť IQ.net. Není asi úplně dobře viditelná na daném diapozitivu, ale eh, v mém dokumentu je odkaz na webovou stránku Máme zde 16 členských států, jak na národní, tak regionální úrovni. A co tyto jednotlivé orgány řekly o opatřeních v oblasti zjednodušení? Podívali jsme se na pět skupin opatření, jednak nelegislativní, otázku zprávy fondů, dále prováděcí nařízení a navržené novely obecných opatření. Hlavní sdělení je takové, že celkově zjednodušení bylo efektivní, aspoň částečně, je vítáno ze strany celé řady orgánů, je zde podpora eh, pro rychlejší využití finančních zdrojů a také usnadnění překonání překážek. V některých eh, zemích a regionech je patrné, že došlo k velkému přispění ze strany politiky soudržnosti, která pomohla překonat ekonomickou krizi. Musíme říci, že využití těchto jednotlivých opatření bylo odlišné. A liší se to opět eh, stát od státu na základě zdrojů, které byly k dispozici, a také závisí na širších snách, které byly vyvinuty ze strany jednotlivých členských států v rámci ekonomické krize, čili relevantnost těchto opatření záleží na širším balíčku úsilí, eh, které bylo vyvinuto na straně daného členského státu. Celá řada orgánů vyslovila určité obavy. V první řadě se to týkalo rizika implementace, eh, kdy musí přijmout další odpovědnost. Eh, dále je to otázka auditů, co se týče minulého programového období, tak mají pocit, že ta opatření jsou sice vytvořena s dobrým záměrem, nicméně to neřeší od základu eh, problém zjednodušení. Opět, když se podíváme do minulého programovacího období, tak eh, implementace programů znamená, že některá opatření nebyla plně využita, protože úsilí a určité problémy se zavedením jednotlivých opatření znamenalo také vynaložení vysokých nákladů. A některé členské státy vyslovily obavu, že z krátkodobého hlediska to může naopak podkopat dlouhodobé cíle politiky soudržnosti. Takže máme více podrobností. Opět k tomuto grafu, který vidíte v mém dokumentu. Vidíte tady ohodnocení jednotlivých opatření ze strany řídícího orgánu. Čili to, co je modré, znamená opatření, které bylo vysoce hodnoceno těmito úřady. Dále ta fialová, to je taková střední hodnota. A to, co vidíte žlutě, znamená, že dané opatření nebylo relevantní pro ten správní orgán. Vidíte, že většina balíčků legislativních i nelegislativních opatření eh, je do určité různé míry hodnocena vysoce nebo středně. Čili relativně je tady pozitivní přijetí, aspoň částečně, eh, když hodnotíme všech pět jednotlivých opatření. Když se podíváte do daného dokumentu, tak vidíte, že jednotlivá opatření jsou různě hodnocena členskými státy, ale ta, co jsou nejvíce ceněná podle tohoto průzkumu, jsou na tomto diapozitivu. Je to zvýšená flexibilita, co se týče ukončení programu do roku 2006. Dále je tady další vyčlenění finančních eh, prostředků na předběžné financování v roce 2009. Dále jsou to pravidla eh, zjednodušené způsobilosti, co se týče informací a také členské státy mají možnost využít prostředky, které předtím byly ohodnoceny jako nesrovnalosti, které byly sice takto identifikovány, ale potom přehodnoceny. Další diapozitiv. Třetí, poslední část mé prezentace. Nyní bych nechtěl hovořit o nedávných snahách o simplifikaci, ale chtěl bych hovořit o budoucnosti politiky soudržnosti. Pokud se podíváme na jednotlivé příspěvky, které byly učiněny v této zprávě, když se podíváme na určité orientační dokumenty, které byly sepsány v posledním roce komisaři pro regionální rozvoj, když se podíváme také na diskuse, které proběhly v Zaragose mezi ministry, kteří se byli otázkou regionálního rozvoje. A když se podíváme i na další přispění, ehm, které vedlo k reformám v oblasti soudržnosti, tak je jasné, že musíme mít jednodušší a efektivnější politiku. Je tady celá řada velkých výzev. Musíme se zaměřit především na zjednodušené řízení a zprávu a na zjednodušení systém kontroly. A zároveň bychom měli zajistit uh, kontrolu v oblasti výdajů, čili že nebude docházet k nesrovnalostem. Dále probíhaly nejrůznější diskuse, eh, jednak eh, v revizi finanční regulaci, také v dalších pracovních skupinách, také ve skupině na vysoké úrovni. Je tady celá řada témat, které také byly probírána, ale chtěl bych hovořit o hlavních výzvách, o reformě správního a kontrolního systému. A zde vidíme celou řadu nápadů, které byly předloženy, jak tedy zlepšit tento systém v budoucnosti. Jedna otázka zní, zda můžeme mít různé systémy zprávy a kontroly. Zda bychom mohli ten tříúrovňový systém změnit na dvouúrovňový systém, čili platba a eh, eh, clearance by se zjednodušila. Dále je to otázka, zda můžeme mít různé postupy zda bychom mohli mít různé systémy hodnocení, naplňování pravidel, které by vycházelo ze zkušenosti implementačních orgánů, eh, které by také mohlo posílit eh, sledovací systém. Dále je to otázka chybovosti v oblasti politiky. Je tady návrh, abychom měli jinou úroveň chybovosti na, zálože, na základě Eh, metody nákladu a přínosu. Dále je to také pravidlo způsobilosti, zda se má odvíjet od daných fondů nebo celé politiky. A dále je to otázka eh, pravidla N plus 2, které by mělo být implikováno na národní úrovni, nebo zda by se mělo změnit na N plus 3 pravidlo, abychom měli větší flexibilitu, která by vycházela z dané situace. Ale pochopitelně jsou tady i širší otázky, které musíme vzít v potaz. Jednak je to součást té reformní diskuse. Bavíme se také o změnách v oblasti zprávy a řízení. Zda budeme mít nový strategický rámec. Bavíme se o výkonnosti, můžeme zvýšit výkonnost, můžeme mít nové požadavky na sledování a výkaznictví. Změny v této oblasti opět povedou spíše k větším složitostem, nebudou hned od začátku usnadňovat řízení a zprávu i výkonnost, ale povedou snad k zjednodušení. Někdy také musíte získat určitý odstup od eh, mantry zjednodušení a podívat se na náklady spojené s administrativou v určitém kontextu zda jsou skutečně příliš vysoké. Někteří vědci říkají, že ve srovnání s dalšími financemi pro nejrůznější rozvojové organizace skutečně správní náklady spojené s politikou soudržnosti nejsou přehnané. Musíme si také uvědomit, že politika, která vyžaduje sdílené řízení, což je silnou stránkou této politiky, je sama o sobě také složitá. A na závěr bych chtěl říci, že si musíme uvědomit, co je výhodné z hlediska nákladů a přínosů, co se nám vyplatí. Samotná změna pochopitelně znamená vý... náklady, výdaje a zdroje jsou dost malé. Musíme si uvědomit, jaké to bude mít dopady, pokud bychom provedli jakékoliv radikální změny pokud by stejné orgány měly řídit dva různé programy, které by byly pod různým režimem zprávy. Čili musíme si uvědomit, že na straně je stabilita a účinnost. Děkuji za pozornost. Děkuji profesore Bachtlere za velmi úplné hodnocení výzev a než dám slovo panu Rolandu Blomérovi, chci říci, že tu máme i španělské předsednictví. Chci vám poděkovat, jste neustále s námi a chci vám za to poděkovat. A není to tak eh, běžné, že se zúčastníte veškerých jednání výboru Regi a je tu také mnoho kolegů z komise, zejména pokud je o nové finanční řízení, rádi uslyšíme váš názor. Tedy, pane Blomajere, máte slovo. Děkuji mnohokrát, paní Hübner. Rychlý úvod. Eh, Zem k tomu, že vaše představení mé osoby bylo trošku omezené. Představuji konzultační firmu, která sídlí v regionu Castilla-La Mancha ve Španělsku a zabývám se řízením jedno z eh, fondů Evropského sociálního fondu v našem regionu. Po tom, co řekl profesor Bachler, pokud je o kontext, já bych se pustil do konkrétní zpětné vazby, jak z hlediska průzkumu, tak pohovorů, které jsme prováděli v posledních 14 dnech Takže velmi stručně, to je obsah mé prezentace. Seznámím vás s cíly, metodu, kterou jsme zvolili, naše zjištění a také některé závěry a doporučení. Další, prosím. Jak chápeme tento úkol? Jak chápeme náš příspěvek eh, tomuto semináři? Kritické zhodnocení opatření zjednodušení, která byla přijata a která jsou ještě navrhována, která jsou tedy předmětem diskuse, mimo jiné i ta, která byla projednávána zde v Evropském parlamentu. A také definice vlastně toho, co jsme projednávali ve Španělsku na základě zpětné vazby z průzkumu, které jsou eventuality pro případné budoucí zjednodušení Proč je zájem o zjednodušování? Jedna věc eh, vyvolala naše obavy. A pokud jde o práci výboru pro rozpočtovou kontrolu, požádali jsme úřady z 25 zemí, jak se dívají na současný systém kontroly a řízení a na tomto grafu vidíte, že dvě třetiny respondentů jsou velmi znepokojeny současným systémem. V tom, že příjemci mohou být odrazováni současnou úrovní finanční kontroly. A tím spíše, že jeden z hlavních cílů politiky soudržnosti je podporovat inovace. A to také bude jedna z priorit do budoucnosti. Existují tedy velké obavy, že osoby, které podporují projekty, se odvrací od inovací a snaží se získat národní či regionální podporu. A konečně manažeři strukturálních fondů věnují mnohem více času kontrole než obsahu samotných projektů. A to si myslí 70 konzultovaných kontrolních úřadů. Tedy předmět, o kterém budu hovořit, pan profesor Butler to uvedl. Tedy jde o pět schválených změn a ty dvě, které ještě nejsou dotaženy do konce, pokud jde o regulační rámec. A jaké jsou globální cíle které byly komisí stanoveny, tedy usnadnit tok financování, na to jste poukázali v kontextu ekonomické krize. Tam je klíčovým cílem, aby finanční prostředky v oblasti soudržnosti se dostávaly k příjemcům co nejefektivněji. A druhý cíl v pozadí celé řady navržených a schválných zmen, tedy snížit zátěž na manažéry strukturálních fondů, zavést větší jasnost a také redukovat některé požadavky na řízení fondu. Další, prosím. Takže jakou jsme zvolili metodu? Tedy to je odpověď vlastně na to, jak byla efektivní zjednodušení a týká se to tedy změn, které byly provedeny. A provedli jsme průzkum na konci minulého měsíce a na začátku tohoto měsíce 36 kontrolních úřadů z 19 členských států se podělili o své názory, pokud je o efektivitu opatření v oblasti zjednodušení. A konečně znám řízení pouze v jednom regionu a to jsme se snažili tedy rozšířit. Vedli jsme rozhovory s, s manažery strukturálních fondů v regionu Castel León, v Aragonu, v Katalánsku a také v provincii Castela Mancha. Pro ty z vás tyto regiony jsou velmi různorodé. Je tu jeden konvergenční region a tři regiony z oblasti konkurenceschopnosti. Ty programy jsou také různě rozsáhlé tím se dostávám k našem zjištěním. Nejdříve se to opíralo o naše empirické předpoklady a to se potvrdilo i v praxi. Existuje rovnováha mezi obecnou aplikací a, po, a specifickým využitím a také některé drobné změny byly zjištěny. Jak to rozlišit? Obecné změny se týkají všech oblastí. Specifické změny souvisejí s konkrétními fondy, například eh, územní spolupráce nebo nástroje pro finanční engineering. A proč, proč to rozlišení? Jsme přesvědčeni, že specifické změny mají možná menší dopad, pokud jde o snížení administrativní zátěže, protože komparativně se týkají menšího podílu veškerých prostředků. Když se podíváte na Jeremy, tak to představuje pouze 1% celkové pomoci v rámci politiky soudržnosti nebo územní spolupráce 2,5% celkové pomoci. Takže ta částka představuje omezený rozsah. Potom jsme rozebrali eh, jednotlivé změny z hlediska hlavního zaměření. Co je v pozadí těchto změn? A celkově jsme spočetli 39 změn, 21 z nich se soustředují zcela jasně na vyjasnění stávajících požadavků, zejména v souvislosti s lepšího pochopení požadavku z hlediska regionu členských států. A 21 tedy se týkalo snížení, tedy 13 se, sniž, se týkalo redukce těch požadavků a 17 na usnadnění financování v kontextu ekonomické krize, aby se prostředky dostaly tedy ke konečnému příjemci. Další a první zpětná vazba z průzkumu, jak už jsem řekl, požadali jsme kontrolní úřady, aby nám sdělili své názory a my jsme rozstřídili podle vlastně nedávných zpráv o souladu a ta informace nebyla veškerá pozitivní. My jsme se ptali na to, zda opatření, která byla schvána a která jsou navrhována, přispívají ke snížení administrativní zátěže. A z této průsvědky vidíte, že červená barva ukazuje, že ta schválená opatření jsou tedy červeně a dvě třetiny respondentů se domnívá, že nedošlo ke změně administrativní zátěže. A vyšší procento, asi 20%, si myslí, že došlo k nárůstu administrativní zátěže. 17 má za to, že došlo ke snížení. A to se týká tedy již schválených změn. Když se podíváme na změny, které budou schváleny v letošním roce, zpětná vazba je mnohem pozitivnější, protože tady máme asi 60% těch, kteří si myslí, že velká změna nebude, ale alespoň jedna třetina si myslí, že dojde ke snížení administrativní zátěže. Další diapozitiv kontextu tohoto průzkumu jsme se také ptali na druhý, na druhý hlavní důvod. Dostávají se prostředky k příjemci efektivněji, rychleji, dostávají se k širšímu okruhu příjemců, je více témat pokryto a zpětná vazba není příliš povzbudivá. 72% kontrolních úřadů, které odpovídali, se domnívají, že nedošlo ke změně z hlediska prostředků, které se dostávají k příjemcům. Tady je třeba uvést, že všechna ta opatření jsou nedávna a některá vlastně musí být ještě realizována. Tedy jejich dopad není ještě realizován. Ale neodpovídá to zatím očekáváním kontrolních úřadů. Další, prosím. Několik slov k našim pohovorům ve čtyřech regionech ve Španělsku. Celkově za to ten ohlas byl poměrně kritický z hlediska toho, co bylo dosud schváleno a z hlediska toho, co je projednáváno. Zatím to tedy nepřispělo příliš podstatně ke snížení administrativní zátěže. A jeden z hlavních problémů, který se objevuje Eh, při jednáních v regionech i otázka zdvojování kontroly. To se týkalo celé řady úřadů. Další věc je hodnocení souladu, které bylo prováděno pro všechny operační programy. A tady byl pocit, že do jisté míry je pozitivní očekávání a celá řada manažerů vítala tuto věc, že tedy existují jasná pravidla od začátku, nedojde ke změně, nebudou překvapeni, ale první zkušenost, pokud je o první kontroly, byla, že úspěšné splnění hodnocení souladu se nepromítlo nutně do vyšší míry důvěry. A byl to takový pocit, že stále se ještě tady něčeho nedostává. Konečně jsme projednávali do široké míry otázku proporcionality. V Aragonu existují menší programy, v řadě španělských regionů existují tyto menší programy, avšak eh, nemají pocit, že požadavky, které se ně vztahují, se liší od eh, větších programů. Jedna z otázek, na kterou bylo poukazováno, když jsme jednali v regionech, bylo, že by mělo být možné vytvořit efektivnější kontrolní postupy a mechanismy na vertikální úrovni. Celá řada regionů nám sdělila, že stejné otázky jsou vyhodnocovány nejdříve v rámci kontroly příjemce, potom kontrolou místní zprávy a dostáváme se až na úroveň komise a k Evropskému účetnímu dvoru. A tady by asi bylo možné zajistit větší efektivitu, větší míru koordinace. A do značné míry je uznáváno, že to je možná také věc a úkol nejen pro nařízení samotné, ale také pro ty osoby, které to vykládají na národní úrovni. Na horizontální úrovni mezi jednotlivými úřady pro strukturální fondy. To obecné nařízení diferencuje velmi jasně mezi úkoly těchto tří úřadů. A v regionech byl takový pocit, že dochází ke překryvu, zdvojování, duplikaci kontroly na regionální úrovni. A ze studie, kterou jsme prováděli nedávno pro výbor pro rozpočtovou kontrolu, to je specifická výzva, specifický úkol pro členské státy, aby vyjasňovali v rámci vlastní státní zprávy, jak zamezit zdvojování, duplikaci. A zejména v případě, kde je zapojeno více členských států, pro certifikační orgán existuje tedy certifikační orgán v jiném členském státě, než v tom, kde, kde je příslušný program naplňován. Konečně jedna z otázek, ke které jsme se dostali během našich eh, debat, je, že jsme byli poněkud překvapeni a parlament na to také poukázal v našich jednáních během eh, nedávných změn, které proběhly, že došlo poměrně k malé míře konzultací o těchto změnách. Jednu věc, kterou jsme určitě zaznamenali, že vlastně nebylo hodnocení regulačního dopadu, nedošlo k, k tomu, že by se tyto věci externě hodnotili a konzultace byly velmi omezené. A jeden z návrhů komise jasně uvádí, že z důvodu naléhavosti nedošlo ke konzultaci u jedné z konkrétní změny. My jsme se dotazovali kontrolních orgánů a více než většina má pocit, že byli konzultováni, ale asi čtvrtina má dojem, asi třetina má pocit, že ano, byli konzultováni a jejich eh, tedy vstupy byly vzaty v úvahu. Můj vlastní region informoval a na setkání ministru pro regionální rozvoj bylo konstatováno, že příprava vlastně nevolala diskuse na úrovni regionu a náš vlastní region vlastně nezaznamenal, že by její zkušenosti byly vzaty v úvahu. A existují samozřejmě na národní úrovni určité znalosti a budoucí jednání by měla využít tyto formy konzultace a přímé zkušenosti těch, kteří využívají fondy, by měly být tedy zapracovány. Konečně naše závěry celkové a naše dojmy jsou takové, že změny měly omezený dopad pro snížení administrativní zátěže z hlediska řízení a kontroly. A je také pravda, a to už eh, profesor Bachtler zmínil, že někdy vlastně dáte přednost tomu, co už eh, znáte oproti novinkám. A to je věc, eh, která jasně vyplnula z našich konzultací. Je třeba zajistit, aby veškeré budoucí změny, které nastanou, vycházely z toho, že známe dobře současnou situaci a je třeba tedy zajistit, aby změny skutečně byly přínosem do budoucnosti. Je to příležitost pro snížení administrativní zátěže zejména snížením jednotlivých požadavků a to umožní také zjednodušení toku financování. A potom vlastně manažéři budou moci věnovat více času samotnému obsahu a zejména oblastem, kde je třeba více zdrojů pro přípravu projektů, například v oblasti inovací, kde je třeba, aby, to, aby tam byly příslušné zdroje další. Konečně naše doporučení, a to je do značné míry v souladě s tím, co doporučuje profesor Bachtler, tedy proporcionalita, zkoumat možnosti pro posílení proporcionalit, zásady proporcionality v obecném nařízení, ta základní myšlenka, která byla projednávána na různých úrovních, je zajistit eh, smluvní důvěru, zabývat se menšími programy a pokud se zabýváme menšími programy, tak jak je to dnes, tak eh, tam už jsou výjimky, pokud jde o eh, malé programy, které jsou do úrovně tedy 75 milionů euro. Ale to se týká vlastně velmi malého počtu a pouze 29 programů splňuje požadavky, které splňují ten požadavek pod 185 milionů euro příspěvku z evropských fondů. Pokud jde o kontrolu a audit na horizontální úrovni, určitě by mělo být možné diferencovat lépe mezi třemi hlavními úkoly, abych se zabránilo překrývání. Tedy pokud jde o úkoly tří úřadů pro strukturální fondy, a také zajistit, jak některé požadavky vlastně musí být zohledněny pouze v případě, že se vyskytnou problémy. A aby nebyly vlastně systematicky prováděny každý rok. A pokud je o vertikální úroveň, myslím, že existuje skutečně prostor pro zlepšení koordinace mezi jednotlivými institucemi, které provádějí kontroly. Možnost, která existuje podle smlouvy, provádět společné kontroly mezi Evropským účetním dvorem a kontrolními úřady členských států. A to v současné době neprobíhá, to se neděje. Existuje pilotní projekt, který exist, který tedy funguje v, v České republice, v Nizozemsku a Dánsku. Ale určitě by mělo být možné zintenzivnit tento přístup a zajistit, aby došlo k větší kon- koordinaci mezi různými formami kontroly. A konečně, jak postupovat, pokud jde o další změny a další zlepšení zejména co se týče budoucnosti. Jsme přesvědčeni, že by mělo být využíváno vyhodnocení dopadu regulace, nařízení a také by bylo třeba zapojit členské státy. To je samozřejmě v souladu se některými materiály, které komise sama předložila jaká má být budoucnost politiky soudržnosti a tam je potřeba mnohem většího dialogu. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Chci požádat pana Grema Watsona, aby se ujal slova. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já jsem vedoucím certifikačního úřadu a finančního týmu. Byl jsem požádán, abych předložil pohledy ne tedy skotské vlády, ale především praktiků a také jménem regionu a dalších certifikačních úřadů, se kterými jsem pravidelně v kontaktu. Tak učiním. Jsem auditor, finanční ředitel a v tuto chvíli pracuji pro skotskou vládu, takže mám porozumění pro účetní, auditory a všechny orgány, které musí naplňovat tyto programy. Nebudu úplně přesně sledovat nějaký scénář, budu hovořit spíše o příkladech, problémech, ale i o určitých výhodách a přínosech. První věc, nemůžete všechny vždy potěšit, musíte se snažit eh, většinu času vycházet hodně lidem nebo vstříc maximálnímu počtu lidí. Tento balíček zjednodušení byl eh, pro nás eh, určitou omezenou možností, protože je dost obtížné, je plně využít, ale je to u nás eh, příležitost eh, účelově vyčlenit eh, finanční prostředky na určité oblasti. Čili pevně věříme, že takovýmto způsobem budeme například dávat peníze na Jeremy, Jessica, na zateplování budov a problémy, se kterými jsme se setkávali minule, když jsme naplňovali nějaký program, který potom my měníme v, uprostřed eh, programovacího období, je vždy velice obtížné, velice složité, především když jsme vyčlenili ohromné finanční prostředky na úvodu, na začátku tohoto programu. Eh, máme nejrůznější pravidla, předpisy pro ti, kteří se zapojili do programu, takže nechceme provádět nějaké velké změny v průběhu programu, protože potom nemůžeme daný program efektivně naplnit. Plně souhlasím s zjednodušením z eh, pravovacích orgánů, auditu a tak dále, ale měli bychom to dělat na regionální úrovni ve členských státech. A já mám na starosti kontrolní systém, musím udělat vše pro to, aby Eh, certifikační orgány a další složky nemuseli všechno pořád znovu a znovu kontrolovat. Čili to je to zjednodušení, které jsme zavedli. Co nepotřebujeme, aby certifikační úřad zaváděl nový platební orgán třeba pro celou Velkou Británii nebo pro daný region. Čili mám jasné úlohy, nařízení a to všechno velice dobře funguje. Takže když měníte tento systém, tak to znamená radikální změnu. Když se podíváme na program 2007 až 2013, když ten program necháme tak, jak je, a potom to změním po roku 2013, tak lidé v praxi budou mít zároveň dva systémy. Jeden budou uzavírat a druhý budou začínat. Čili to je skutečně recept eh, na totální katastrofu. Čili máme možnost využití zjednodušeného programu pro prodloužení určitého programu a to nám dává čas navíc, abychom mohli uzavřít programovací období 2000 až 2006. Teď máme už období 2007 až 2013, čili ten problém je v tom, že když máte dva radikálně odlišné systémy, tak je to složité, nákladné a stejní lidé budou muset tedy řídit dva systémy. Nebudeme mít dva oddělené týmy. Tisk ve Velké Británii, pokud jste je viděli, eh, má, je plný brutálních rozpočtových škrtů, které byly předloženy. Budeme čeká, čekám, že i komise bude muset dělat víc za méně peněz, tak jako naše vláda. A v oblasti auditu kontroly musíte mít tři generální ředitelství, kteří musí naplňovat tři stejné nebo podobné programy, což bude také obtížné. Uh, Například v auditu, v kontrole máte malé projekty, kde máme návštěvy auditu. Měli jsme tři eh, návštěvy z komise, potom z generálních ředitelství a přitom máme méně než 50 zaměstnanců. Tito lidé tam přijeli na jeden den, museli jsme eh, jim zajistit veškerou pozornost, čili podle mého názoru to není dobrý signál, není to skutečně dobrý signál pro veřejnost, že tento systém kontroly funguje dobře. Zjednodušení funguje, je to kontinuální proces, začali jsme jej na začátku veškerých programů, ale měnit něco eh, v oblasti pladeb eh, ve vztahu k starému systému, Máme teď nový platební systém, který se zase změnil v tom období 2006 a teď se máme k něčemu vracet. Máme se vracet k tomu období 2026 a přitom se připravujeme na období po roce 2014. Čili to je naprosto iracionální a velký problém, který nás ovlivňuje, je zpravování řízení rizik. Když kontrola má být prováděna v regionech, to je dobré, kontroloři z komise by to měli ponechávat na nás, neměli by přijít na konci programu a potom na konci nám říct, nám se nelíbí, jak se to šest let zpět dělali. Skotská vláda, britská vláda, každý členský stát potom musí platit zpátky 25 celého programu, protože se na objeví změny ke konci programovacího období. Čili otázka zní, stojí to za to? Především v případě malých programů můžeme skutečně takovéto riziko dát na nějakou rozvahu? Dále zjednodušení nám umožňuje vést hlavní velké programy, které jsou velice přínosné předtím, než je přijme komise, než vytvoří pravidla. Může se stát také, že komise nám ale řekne, že ten program se jim nelíbí a potom to riziko musí nést daný region. Zjednodušení funguje tam, kde jsou problémy, ale také to potom přináší nějaké výhody, přínosy. Každý region, členský stát využívá pouze kousky toho simplifikačního procesu ke své výhodě, takže nelze skutečně všechny uspokojit zároveň, ale velké riziko je v tom, že máme přílišnou kontrolu, eh, nepřijímáme tvrdá, důležitá rozhodnutí, co je skutečně nesrovnalost a naše schopnost rozhodnout, jestli je to eh, nějaký podvod. Takže investujeme spoustu času, úsilí, abychom napl- napravili nějaké nesrovnalosti, udělali audit a velice často se nejedná o podvody, ale jakmile vidíme nějakou nesrovnalost, když se vydají nějaké prostředky, tak hned máme na mysli nějaký um, podvod. Ale musíme říci, že celkově máme málo podvodů a těžko potom hledáme rozdíl mezi nesrovnalostí a podvodem. Čili uh, skutečně malé kroky při zjednodušení budou fungovat, ale takový ten velký třesk, velká změna, to nebude fungovat. Kolega říkal, zjednodušení změny fungují, ale musíte nám také dát čas, abychom to mohli implementovat. Nemůžete říct eh, někdy v průběhu, že chcete něco jiného. Pokud chcete něco radikálně jiného po roku 2013, dobře, tak ale to nám musíte říct teď, abychom se na to mohli připravit příští rok. Budeme mít tedy dost času, abychom zavedli náležité postupy a procesy. To je v podstatě syntéza toho, co bych chtěl říct a doufám, že to je přínosné. Děkuji. A nyní má slovo pan Kalupa z Polska. Dziękuję pani przewodnicząca za możliwość przedstawienia. Děkuji paní předsedkyně za to, že mám možnost prezentovat naše stanovisko ohledně eh, politiky soudržnosti. Samozřejmě žádný mechanismus není ideální. Mí předřečníci hovořili o problémech s kontrolou, s řízením, s audity eh, v rámci této politiky. Já také se samozřejmě o tom zmíním. Politika soudržnosti zdá se, že má to neštěstí, že je vlastně na, v průsečíku jiných horizontálních politik Evropské unie. Všechna ředitelství a orgány Evropské unie se snaží v rámci politiky soudržnosti eh, pro, zavádět své postupy a z toho vyplývá riziko určitých chyb, omylů, které je poměrně vysoké, možná nejvyšší protože Eh, legislativa jednotlivých států, postupy v jednotlivých státech jsou samozřejmě velmi důležité a politika soudržnosti je vlastně takový poligon a průsečí k realizací všech politik Evropské unie. A z toho právě vyplývají ty problémy velkého množství chyb při implementaci politiky soudržnosti. Takže vedou se debaty o tom, zda by se například neměl trošku zvýšit eh, ukazatel eh, nebo množství těch eh, chyb, který se dnes pohybuje kolem 2%, ale je to spíše metoda, jak eh, vyřešit už ty následky, ale nikoliv eh, ty příčiny. Provedli jsme, viděli jsme několik pokusů o zjednodušení politiky soudržnosti do dnešní doby. Některé jsou velmi dobré samozřejmě, například eh, možnost prodloužit to období pro výběr vhodných projektů nebo možnost předkládat žádosti o platby v meziobdobí, tedy v případě velkých projektů, ale ještě jednou bych chtěl zdůraznit tu skutečnost, že ty pokusy, které byly provedeny do dnešního dne o zjednodušení implementace politiky soudržnosti, mi připomínají takovou situaci, kdy se skutečně pokoušíme léčit tuberkulózu. Samozřejmě hygiena organismu je důležitá, ale neřeší to vlastně ty symptomy nebo ty hlavní problémy. Takže je samozřejmě velké množství chyb v politice soudržnosti a možná by bylo dobré se zamyslet, v čem spočívají ty chyby, jaké finanční sankce bychom měli případně uplatňovat. To znamená, ta škála možností je velmi široká, velmi rozsáhlá, pochopitelně. A na úrovni členských států samozřejmě není možné zcela se vyhnout chybám, takže je zde ten návrh místo zvýšení ukazatele těch akceptovatelných chyb, pokusme se spíše snížit počet případů, které by vedly k finančním sankcím. Tedy to si myslím, že je ten směr, kterým bychom se měli ubírat. Jsou zde mm, také poslední návrhy finančních předpisů Evropské unie, ve které je uvedena určitá struktura odpovědnosti v oblasti kontrol a auditů. To je to vlastně systém ročních účetních závěrek v rámci Evropské unie. Samozřejmě je zde ten pokus o zjednodušení toho všeho, ale z hlediska členského státu pro nás to není systém, který vede ke zjednodušení. Možná, že Evropská komise by mohla dospět k určité mu systému v oblasti kontrol, zejména třeba v oblasti zemědělské politiky. Tento systém je ještě další zátěž a další tlak pro kontrolní orgány členských států, které pracují v jednotlivých členských státech a zajišťují již velmi hloubkovou kontrolu. Takže je potřeba skutečně na to dávat pozor, protože tak by se ještě mohl zvýšit počet těch korekcí a mohlo by to vést ke snížení eh, přidělování prostředků z těch evropských fondů. Takže my to vnímáme jako určitý způsob ukazování na jednotlivé členské státy a vyvíjení většího tlaku na kontrolu výdajů. Když mohli bychom si položit otázku v rámci těchto úvah, co bychom, na co bychom se měli zaměřit v těch auditech, zejména na úrovni Evropské komise a účetního dvora. Audity těchto dvou institucí, které byly dosud prováděny, se soustředují na procedurální kontroly, ověřování postupu, vhodnosti jednotlivých finančních transakcí, ale pouze z toho hlediska postupu pro auditora z komise, který přijede do Polska, nebo pro auditora z účetního dvora, je mnohem důležitější zjistit, zda v rámci nějakého výběrového řízení například, lhůty pro předložení nabídek byly prodlouženy o 6 dnů například. A to skoro to vypadá, jako by to bylo důležitější než to, zda v rámci tohoto výběrového řízení zdá se třeba vybudoval nějaký most, nějaký tunel nebo viadukt. Toho, tato skutečnost toho auditora vlastně nezajímá, zda te, ta infrastruktura byla skutečně vybudována, ale zajímá ho, zda ty postupy a zda lhůty byly přesně dodrženy. Takže v rámci zjednodušování tě, této politiky soudržnosti bychom se měli snažit změnit cíle auditu Evropské komise a Evropského účetního dvora právě tak, aby se více soustředili na ty dopady, na to performance, jak na co říkáme v angličtině. Takže orgány členských států mohou samozřejmě kontrolovat, zda vše odpovídá příslušným postupům a evropským předpisům protože ve většině případů je vlastně evropská legislativa transponována a uplatňována ve členských státech. Mohli bychom samozřejmě také hovořit o některých konkrétních, podrobných návrzích, ale domnívám se, že to není ten správný okamžik, abychom o tom podrobně teď diskutovali. Takže my, jakožto členský stát, předkládáme žádosti generálnímu ředitelství REGI a budeme tak činit nadále. Takže na závěr bych ještě chtěl upozornit na naše stanovisko týkající se řešení, která jsou navrhována v novém finančním nařízení. Není to dobré řešení. Je to určitý způsob přenést veškerou váhu na členské státy a to spíše zkomplikuje naši situaci namísto toho, aby to ty věci zjednodušilo. Děkuji. Děkuji mnohokrát a nyní náš kolega z České republiky. Uh, Vážení členové výboru, paní předsedkyně, chtěl bych v první řadě poděkovat za to, že jsem měl možnost se připojit ke svému škotskému a polskému kolegovi a podělit se s vámi o poznatky České republiky. Jsem zástupcem Českého ministerstva financí a v rámci našeho ministerstva jsem zodpovědný za certifikaci strukturálních fondů a také jsem zodpovědný za výroční eh, certifikaci zemědělské agentury a akreditaci této agentury. Doufám, že to mi umožní, abych eh, srovnal praktický postup, který je uplatňován v regionálních eh, úrovních, národní úrovni a abych měl možnost porovnat ty různé postupy. Čili strukturální fondy tam máte tři hlavní hráče, správní orgán, certifikační orgán a auditorský orgán. Správní orgán, jak víme, je zodpovědný za zprávu, řízení, implementaci programů podle dobrého finančního řízení. Certifikační orgán, jak je chápu já, má zajistit kontrolní systémy a naplňování správných kontrolních systémů a audit má ověřit účinné fungování eh, řídícího orgánu a má provádět eh, náhodné kontroly, aby ověřil správnost. Čili eh, snažíme se koordinovat práci certifikačního orgánu a auditorského orgánu Měli jsme s tím určité problémy. Někdy jsme odhalili informace o nesrovnalostech nebo potenciálních podvodech, takže jako certifikační orgán musíme okamžitě jednat, ale podle směrnic komise bychom neměli kontrolovat přímo v praxi netové projekty. Čili jediná účinná věc, kterou můžeme udělat, můžeme se zeptat našich kolegů z auditorského Eh, úřadu a požádat aby provedli audit. A na začátku tohoto programovacího období bylo řečeno, že to nemůžeme dělat, protože děláme eh, náhodné audity, co se týče certifikačních eh, postupů, čili tady bychom měli najít řešení, není to úplně dobře dořešeno, ale z legislativního hlediska to není úplně jasné. Když to srovnám se společnou zemědělskou politikou, tam máte čtyři hlavní hráče, koordinační orgán, kompetenční orgán, certifikační orgán a platební orgán. Takže tady máte úplně jinou terminologii. Platební orgán nese podobné odpovědnosti tak eh, jako řídící orgán v případě strukturálních fondů a platební orgán musí být akreditován. Je tady další povinnost pro členské státy, které se rozhodly vytvořit více než jednu platební agenturu. Musí mít koordinační orgán, který zajistí koherentní přístup členského státu a eh, je to jediné kontaktní místo pro komisi. Je tady další orgán, kompetentní orgán, který Vlastně já sehrávám tuto úlohu v tomto případě a my jsme zodpovědní za akreditaci platební agentury a stále sledování naplňování akreditačních kritérií. Tady vidím celou řadu podobností mezi kompetenčním orgánem v oblasti zemědělské politiky a certifikačním orgánem ve strukturálních fondech. A poslední důležitý orgán je certifikační orgán, který je zodpovědný za provádění plných auditů tento orgán musí zajistit přesnost účtu agreditované platební agentury. Když srovnáme legislativu, tak se musím zeptat na zásadní věc. Proč certifikačnímu orgánu ve strukturálních fondech říkáme takto, zatímco certifikační orgán v zemědělské politice provádí audity, čili já bych navrhl, abychom sjednotili konzistentně tyto věci v rámci politiky Evropské unie. Dále mechanismus naplňování, který zajistí lepší výkonnost jak pro členský stát, tak pro komisi. To je obtížná otázka a já tady nemám nějaký svůj osobní preferovaný návrh. Mohu jenom říct si to, že mechanismus naplňování v rámci strukturálních fondů nám umožňuje implementovat přímé platby v oblasti zemědělství se stejnou mírou chybovosti jako zemědělský systém. Čili je velice obtížné srovnávat tyto dvě politiky. Na závěr bych rád navrhl několik návrhů pro budoucí diskusy o zjednodušení. Navrhl bych, aby koherentní terminologie byla použita v rámci veškerých politik. Také bych rád požádal veškeré generální ředitelství, aby se lépe vzájemně koordinovali v oblasti metodologie, interpretace v rámci všech politik a další věc, ta už byla zmíněna, metodologie musí být vytvořeny a poskytnuty členským státem na začátku programovacího období a ne je tedy překvapit uprostřed probíhajícího období. Další věc se týká kritéria způsobilosti. Mám pocit, že Kritéria jsou identifikována nařízením a měla by být stejná pro veškeré politiky. DPH je jednou věcí, například to se řeší jinak v rámci strukturálních fondů a dále v regionálním rozvoji. Dále sdílím to, co říkal Graham a mám pocit, že zjednodušení systému naplňování by se mělo řešit píše evolučně a ne revolučně a Měli bychom vycházet ze silných stávajících stránek, které pochopitelně jsou odlišné v jednotlivých členských státech. Mám například pocit, že v případě nových členských států certifikační úřady jsou dobře personálně obsazeny, zajišťují vysokou kvalitu a odpovědnost jak členskému státu, tak komisi. Vyše, eh, země Vyšegrádské čtyřky připravují dokument, který bude přínosem pro další diskuse a velice rádi tento dokument předložíme během letošního roku jak tomuto výboru, tak komisi. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane Gregore, a tím bych ráda zahájila diskusi pro dotazy, poznámky ze strany našich kolegů. Paní Štretr, prosím. Já kom, um, dazu. Ano, můj první komentář k tomu. Ono skutečně to není nic nového. Lidé, kteří jsou zde, tak znají situaci, která zde byla popsána. Nepadl v podstatě žádný konkrétní návrh ze strany expertů, takže jsem velmi zklamaná v podstatě. Uh, pro ty, kteří skutečně mají zkušenosti s tím, tak vědí, jak se jednotlivé věci vyvíjely, to znamená, proč se ty věci takto vyvinuly a účetní dvůr se zabývá těmito věcmi. Ono to spočívá v tom, že bylo také mnoho problémů se strukturou výdajů, ale jaká byla naše otázka zde, tak to byla otázka, jak se nám podaří nebo dosáhnout hodnocení orientovaného na výsledky. Toto je ta otázka, kterou jsme měli a ta vlastně nebyla zodpovězena, tak proto kladu tuto otázku teď a doufám, že se to dozvíme. Mohli byste předložit určité návrhy, jak by skutečně to hodnocení mohlo být zaměřené na výsledky protože zde se pracuje s veřejnými finančními prostředky, zda z kapsy evropských daňových poplatníků jak tedy můžeme přesto zajistit, aby vlastně to hodnocení se nezaměřovalo pouze na ty postupy, na tu implementaci, ale také, aby ty peníze skutečně byly správně, cíleně eh, vynakládány a tak aby ti danoví poplatníci přesně věděli to, co je zajímá, jak jsou ty peníze investovány. To vlastně byla ta naše otázka a k tomu jste v podstatě dosud nic neřekli. Toto všechno jsou jinak analýzy, které my už všichni dobře zde známe, to, co zde zaznělo. Děkuji. Lambert van Nistelrooy. Ehm, Děkuji. Ta informace byla poměrně užitečná, ale chci položit několik otázek. Hovoříte o vývoji a několik revoluci. Dobře, ale jakým směrem, v jakém slova smyslu? Protože teď se hovoří o revizi obecného finančního nařízení. Možná bychom mohli dokonce říci, že veškeré fondy, které čelí stejným problémům, pokud jde o jejich plnění v členských státech, by vlastně měly dospět eh, k jasnější, jasnější racionalizaci, abychom dospěli k jasně vymezené odpovědnosti. Obecně to probíhá na úrovni členského státu jste schopni nám k tomu něco říci. Vy říkáte, že tato prohlášení o finančním řízení v členských státech by měla být mnohem přesnější, konkrétnější, ale podívejte se, před několika měsíci jsme byli ve Francii, A tam jsou lidé zděšení, že vlastně po čtyřech letech nejsou žádné výsledky. Čtyřikrát nebo pětkrát se ten systém vysvětluje, ten systém je velmi složitý a vlastně žádné konkrétní výsledky nejsou. A vy říkáte, že nejde o revoluci, ale na začátku toho nového období bychom to měli využívat. Měli bychom jít tímto směrem a jak řekl úplně poslední řečník, je pravda, že někteří si myslí, že bychom se spíše měli držet metod, které existují u zemědělských fondů. Domníváte se, že tato úplně odlišná metoda, pokud jde o alokaci prostředků příjemcům, to, to nám vlastně ne, neumožní jít ku předu. Jak se na to díváte? Jak bude možné realizovat uh, Eh, průlom nové nařízení o sdílené zprávě. Pan Jan Kozlovský. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl předložit určité konkrétní návrhy související s postupy naší územní samozprávy v rámci článku 39 nařízení a to navrhuji, aby ty velké projekty měly minimální hodnotu 100 milionů eur a ne 25, jak tomu bylo dosud zejména u projektu v oblasti životního prostředí. To by bylo velké zjednodušení jak pro členské státy, tak pro Evropskou komisi. Druhý návrh, který bych zde chtěl předložit, se týká zkrácení období pro malé a střední podniky, to je článek 57, ze tří na dva roky. Pro malé a střední podniky tři roky je doba lhůta, která omezuje jejich konkurenceschopnost. Třetí návrh který bych chtěl předložit, se týká omezení kontrol a auditů. Měli bychom najít evropská řešení týkající se četnosti těchto kontrol, protože na základě mých zkušeností vím, že v průběhu měsíce můžeme mít nejrůznější kontroly z nejrůznějších institucí, polských plus eh, ze strany Evropské unie. Toto je nesmírně obtížná situace. Děkuji. Děkuji. Požádala bych o odpovědi, vaše poznámky, prosím, v jakémkoliv pořadí. Děkuji za tyto poznámky. Bohužel zjednodušení se používá pro tento proces. Znamená to nejen zjednodušení, ale i doslova přílišné zjednodušení. Na závěr svého projevu jsem říkal, že máme nesmírně složitý proces sdíleného řízení. A pokud se podíváme na další rozvojové organizace nebo eh, další víceúrovňové systémy, tak je patrné, že tam jsou stejné výzvy. V členských státech alespoň ta více úrovňová zpráva je v kontextu jednoho členského státu, zatímco v rámci Evropské unie, kde máte 27 členských států, každý má své instituce, e, svoji vlastní e, zprávu, svoji strukturu, čili Měli bychom dělat transfery do rozpočtu, ale potom se můžete ptát, proč bychom měli mít vůbec evropskou politiku soudržnosti, pokud bychom dělali pouze tyto transfery. Mám pocit, že co se týče, naprosto chápu vaši frustraci, která zde zazněla. Chtěl bych říci, že řešením není nějaký průlom nějaké skvělé řešení, ale je tady celá řada prezentací, která právě zazněla. To je, myslím, dobré vodítko k tomu, co bychom mohli udělat, abychom zajistili pozitivní kroky předu. Pan Gregor vlastně řekl to, co jsme chtěli taky říct. Měli bychom mít stejná pravidla způsobilosti, konzistentní metodologie, stabilita pravidel předtím, ale i během programovacího eh, období. Stejný přístup k auditu, odlišení, eh, nesrovnalosti a podvodu, To je několik praktických doporučení, podle mého názoru, které by byly velice užitečné a které by zajistily pokrok. Děkuji. Další kolegové, chcete k tomu něco říct? Prosím. Uh, Děkuji. Já, já bych uh, se chtěl odrazit od otázky pana Fanistelroje. Jak uh, provést změny u finančního nařízení? To je skutečně obtížná otázka, ještě obtížnější odpověď. Jedna možnost by byla zvážit vlastně spolehnutí se na národní systém. V České republice máme tři klíčové hráče v kontrolním a řídícím systému fondu. Máme tedy autorizačního úředníka, účetního úředníka, účetního a kontrolního kontrolora. A to odpovídá vlastně pravidlům komise, kde také tedy příkazce, účetní a kontrolor tedy možnost, jak postupovat dále, by bylo se opřít o národní kontrolní systém, respektovat je a nezavádět novou úroveň, protože je to vlastně umělé a příklad řídícího orgánu, řídícího úřadu je třeba zachovat ty tři funkce. Správce rozpočtu, příkazce a účetní. A jeden způsob, jak to řešit, by bylo držet se prostě národních pravidel. Děkuji. Děkuji. Nevím, zda další experti se chtějí k tomu vyjádřit. Já bych si dovolil jeden komentář. Chtěl bych eh, podpořit Jana a profesora Bachlera. Vlastně radikální řešení by bylo zrušit DG Audit a provádět vše v regionech a souhlasit s tím, že dojde k nesrovnalostem a chybám, ty se vyskytují všude. Ale může dojít skutečně k rozsáhlé změně systému Představte si tedy frustraci žadatelů, jak, k jakým zinám došlo od roku 1994 až do roku 2007 až 2013. To jsou lidé v terénu, kteří musí vlastně skutečně plnit neuvěřitelné požadavky a musí se smířit s tím, že kontroloři probírají jejich účetní knihy celé dny a musí současně zajistit, že strukturální fondy budou vypláceny řádně a včas. Kontrolní mechanismus musí fungovat a interní systémy fungují podle mezinárodních účetních norem. A nemůže to znamenat nějaký zásadní rozdíl oproti zprávě například strukturálních fondů. Pan Chalupa się do tego pytania, e, jak. Já bych e, chtěl pohovořit o té otázce. To znamená, co bychom měli dělat, abychom zajistili souhlas nebo schválení e, účetního dvora roční. Myslím si, že jsme již o tom hovořili v našich příspěvcích, totiž z hlediska kontrol účetního dvora a komise. To je samozřejmě obtížná otázka. Ten procedurální zákony audit musí se dotýkat všech aspektů, které se překrývají a kříží v těch strukturálních politikách. A dokud ne předefinujeme, ne, změníme definici těchto auditů, aby se soustředili na výsledky, to znamená performance audit, tak se nám to, ten problém nepodaří vyřešit. Můžeme se samozřejmě pokusit změnit jednotlivé stropy pro akceptovatelnost, ale ještě jednou opakuji, že tím vyřešíme pouze ty příznaky, ale nikoli v ty příčiny. Takže je potřeba změnit ten přístup těm samotných auditů a soustředit je skutečně na výsledky. Děkuji. Dobře, můžeme se dostat k dalšímu kolu otázek. Pan Sanchez Schmidt. Paní. Děkuji, paní předsedkyně. Samozřejmě jsem vyslechla příspěvky jednotlivých odborníků a myslím si, že zde máme problémy, pokud jde o cíl těch zjednodušení a snahu o větší striktnost, o méně chyb. Takže je, máme zde tedy tu obavu o to, abychom šli dále v kontrolách a to je v určitém konfliktu se snahou o zjednodušení. Ostatně to zjednodušení, které bylo provedeno v polovině období 2000 až 2006, eh, vzbudilo určité reakce v členských státech. Jeden z expertů nám zde řekl, že je vlastně těžké to měnit v průběhu období. A je zde samozřejmě ta potřeba flexibility, méně administrativní zátěže. Samozřejmě všichni si ale přejí, aby kontroly byly prováděny co možno nejméně nebo s nejlepšími výsledky, takže můžeme si položit otázku ohledně těch změn v polovině období. Možná, že se nejedná o nějaké radikální změny, že jde spíše o přizpůsobení, ne o úplnou revizi. A když se tedy podíváme na to, kdy byla definována pravidla pro toto období, myslím si, že to bylo v roce 2004 a vstoupila v platnost v roce 2007. Dnes jsme v roce 2010 a ta pravidla byla stanovena v roce 2004 a neliší se ta dnešní situace od situace v roce 2004, když ta pravidla byla stanovena. Neměli bychom se tedy zamyslet nad přizpůsobením stávající situace, kterou dnes prožíváme. Možná, že to nařízení skutečně neřeší všechny otázky, protože není zcela přizpůsobené současné situaci. Hovořili jsme zde o dobrých žácích, pokud jde o procento, procento chyb, anebo o, tě, o, ty, o těch horších žácích, kteří potřebují eh, korigovat své chyby nebo možná pom, určitou pomoc, asistenci při korekci těch chyb, ale ti, kteří jsou dobrými žáky, proč tedy by se jim nemohly ulehčit ty kontroly a soustředit ty kontroly na členské státy, kde procenta chyb jsou vyšší? měli bychom spíše pomáhat, ne trestat. Já souhlasím se sankcemi, ale myslím si, že také potřebují, abychom jim pomáhali, asistovali při těch kontrolách. Děkuji, pan Angorakis. Děkuji. Paní předsedkyně, já bych předložil určitý návrh, protože osobně některé věci těžko chápu. Uh, takže navrhnu následující věc, paní předsedkyně. Jestli ti skvělí experti by nám nemohli zpracovat eh, určitý takový malý dokument se svými návrhy, já vám řeknu proč. Diskuse se stále vrací k otázce chyby a podvody. Samozřejmě je to správné, že se hovoří o těchto otázkách a není to ostatně náhoda, že se o těch otázkách mluví. Zejména se o tom zmínil zástupce polské vlády, ale i české vlády. Zde diskutujeme o otázce, která ani nebyla předmětem té studie. Ani protože studie pana Machlera neobsahuje toto téma, ostatně ani ty ostatní příspěvky nebo studie. Nikde není vlastně řečeno, jak ten postup zjednodušování ovlivnil podvody nebo chyby. Nemáme dostatek údajů o téhle věci. Nevím, proč ostatně ta otázka byla nastolena. Je zde určitý problém, tedy o čem vlastně mluvíme pocházím ze země, kde ten problém je závažný, jak všichni víte. To samozřejmě uznávám, to mi nepůsobí problémy, ale ten postup zjednodušování je potřeba vědět, čemu odpovídá, co požadujeme. A druhé téma, o kterém bych se chtěl zmínit, ve příspěvku pana Machlera máme tabulku, je to ta vertiktá, svislá tabulka se třemi barevnými sloup, akce, modrý, žlutý, červený, zdá se, kde ta opat, tam, kde ta opatření byla dobrá, nebo zdá se, že tedy byla hodnocena pozitivně, alespoň takhle, tak to jsem to pochopil. V prezentaci pana Blumejera vyhledám tu stránku, na které to je. Počkejte, teď ji nemohu najít. A ano, je to stránka 8 a 9. Zejména strana 9. 71% těch respondentů řeklo, že nedošlo ke změnám, že nebyly provedeny skutečně nějaké zásadní změny v oblasti tady toho. Teď, když přejdeme na další stránku, tak tam se říká, že 60% respondentů se domnívá, že administrativní zátěž se nezměnila nebo nezmírnila. Takže si kladu otázku, která z těchto dvou studií je správná, která eh, uvádí správné závěry. Třetí bod, a tím skončím. Já se domnívám, že otázka, kterou zde položil pan Bachtler, je velmi významná. Je to na stránce 13, kde klade otázku, jaká jsou akceptovatelná rizika pro politiku soudržnosti, ale nedává žádnou odpověď, neuvádí žádná kritéria, která by nám umožnila zhodnotit ta rizika. A samozřejmě na té stejné stránce je potom určitá úvaha týkající se harmonizace kritérií eh, způsobilosti. Ale ten návrh je spíše formální povahy. Víme, že je devět kritérií způsobilosti a že je v tomto okamžiku jednodušší řídit ten program, ale je to návrh, který má určité nevýhody, které potřeba také brát v úvahu. Já se také domnívám, že co, čím bychom se měli zabývat, to je vlastně to, co zde řekl zástupce polské vlády, pan Kalupa ty postupy jsou dobré, není to ani tak otázka těch postupů. Otázka je, zda částka určená k, na ty práce X skutečně umožnili, aby ty práce byly provedeny. A to mi jaksi chybí v tom hodnocení. Děkuji. Uh, uh, Vážení kolegové, máme ještě tři kolegy, kteří požádali o slovo, potom musím dát slovo komisi, takže prosím, snažte se být eh, co možná nejstručnější a můžete říci i na koho máte daný dotaz. Takže další je řečník pan Jan Olbrich, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já si myslím, že budu radši mluvit anglič, anglicky. V první řadě bych chtěl poděkovat za informace, za průzkum. Já myslím, že nemůžeme očekávat od odborníků, aby nám dali veškeré návrhy, protože návrh je konečným vyústěním rozhodnutí, které musí být přijato. Čili nemůžeme něco říkat před tímto rozhodnutím. V Evropském parlamentu máme zajímavou situaci. Výbor pro rozpočtovou kontrolu má diskusi s účetním dvorem. A účetní dvůr kritizuje Evropskou komisi za počet chyb. Členové Evropského parlamentu do mísí, tedy chybovost směšují s podvody, ale neustále se tady bavíme o míře chybovosti, čili účetní dvůr vlastně žádá od komise větší kontrolu. Zároveň máme plán oživení, bavíme se o zjednodušení. A to probíhá vše zároveň. Čili jako kdybychom dávali dohromady vodu a oheň. Jak zjednodušit něco, co potom požaduje větší kontrolu. Zároveň se bavíme o finančním nařízení a členové tohoto výboru, jak víte, máme na stole první návrh z výboru pro rozpočtovou kontrolu, jak spojit dva postupy z oblasti zemědělství a strukturálních fondů. Čili tyto návrhy jsou na stole. Otázka zní, je to možné, protože máme různé politiky, které jsou úplně odlišné. Musíme, a to je myslím jasné z dané analýzy, musíme mít dvě strategie, které jsou možné. Jednak evoluční postup, čili něco, co je možná složité, ale za, dejme tomu, 15 let to zvládneme, anebo revoluční postup. Před novým finančním obdobím bychom se měli položit otázku, jak budeme definovat sdílené řízení v rámci Evropské unie, kde máte 27 různých systémů. A jak mít jeden systém sdíleného řízení. To říkal kolega, těch pět domén je zásadní. Máme tady problém se způsobilostí. Měli bychom mít harmonizovanou způsobilost v rámci všech investic, anebo způsobilost pro evropskou část a jiný systém způsobilosti pro národní část. To si teď úplně protiřečí. A příjemci jsou naprosto ztraceni. Další věc, měli bychom mít důvěru v členské státy, ne poslat jim peníze, ale aby členské státy byly zodpovědné za implementaci, řízení a kontrolu. A nebo státům nebudeme věřit kvůli všem těm chybám a tak dále a chceme jim dát určitou možnost, ale budeme čím dál tím více kontrolovat. To je nemožné. Musíme si tady dát dvě alternativy. Buď budeme vkládat větší důvěru do členských států, možná později to budeme kontrolovat, ale pokud ne, tak budeme mít dvě střediska rozhodování, nebude to fungovat, ani to nemůže tak fungovat a budeme se snažit harmonizovat systémy dis- distribuce peněz, protože například eh, v oblasti zemědělství je to úplně jinak. Máme tady úplně jiný systém veřejných nákupů, čili máme 27 různých eh, systémů, které ještě nejsou vůbec harmonizované. Měli bychom si položit zásadní, otázku. Sdílené řízení, jak se to definujeme? Pokud to bereme vážně, tak co by mělo být harmonizováno v rámci způsobilosti, veřejné zakázky, jaká je opravdová zodpovědnost členského státu. Pokud ne, tak eh, budeme mít složitější systém, více kontrol a kontroly a odpovědnost, kterou budeme předávat členským státům, tak eh, v podstatě to jim sice předáme, ale státy nebudou mít možnost rozhodovat. Čili budou pod kontrolou, to bude pro příjemce, ten se naštve a nyní náš výbor vidí, že máme čím dál tím více příjemců, kteří je prostě nevyužívají finanční prostředků, protože je to čím dál tím složitější. Obrátí se na banky. A možná je to revoluční, ale je to zcela zásadní politické rozhodnutí, které musíme učinit a pak se můžeme bavit o podrobnostech. Měli bychom se bavit o národních prohlášeních, měli bychom se bavit o národním prohlášení schody a tak dále, ale Přesvědčme evropské instituce, že bychom měli buď věřit členským státům a pak brát ty informace tak, jak nám je dají, nebo jim nebudeme věřit a budeme vše centralizovat do Bruselu a to podle mého názoru nebude moc dlouho fungovat. Děkuji, pan Oldřich Vlasák. Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, nebudu Eh, nebudu opakovat to, co tady sdělil pan kolega Jan Olbricht. Doplním jenom ty věci ve zjednodušené formě, tak jak to vidím já. Ono zjednodušení znamená hlavně zpřehlednění toho systému. A proto bych znovu zopakoval. My musíme mít jednotnou, pokud možno stejnou terminologii, jednotnou metodologii, a to včetně výběrových řízení, my bychom měli mít pokud možno stejná kritéria pro výběr. Není možné, aby při využití peněz jednoho fondu byla daň z přidané hodnoty započítatelnou položkou a z jiného fondu nebyla. Musíme mít jasně dané termíny pro schvalování a proplácení jednotlivých projektů, a to jak na národní, tak na evropské úrovni, to znamená ze strany komise, aby bylo jasné, kdy ty peníze vlastně přijdou, když budou splněny všechny podmínky. A tato pravidla musíme mít stabilní. To je to, co nutně potřebujeme, abychom neodradili hlavně menší žadatele o žádosti eh, z těchto fondů. Děkuji za pozornost. Very much. Katrin Berder, please. Thank you very much. Mnohokrát. Mně se zdá, že jsme se dostali do takové pasti, protože auditujeme projekty, vysíláme auditory a co potřebujeme vědět, že finance byly investovány do původních záměrů. Myslím, že polský kolega říkal, nikdo se nás neptá, zdá skutečně ten most, který se měl postavit, byl postaven. A já mám pocit, že Skotové, kteří jsou známi tím, že jsou velice opatrní, pokud jde na peníze, tak eh, zdá se, že to tam jde úplně špatným směrem a na posledním zasedání jsme měli hodnocení některých projektů, které se zaměřují na sociální fond. V podstatě nenaplňovali cíle, které byly předeslány. Čili nenaplňujeme dané cíle. Co potřebujeme? Inspekce musí dělat hodnocení projektu, abychom se dozvěděli, zda projekty skutečně probíhají, pokud ne, tak eh, se z toho poučíme, musíme pomáhat těm, kteří se snaží naplňovat projekty, pro které získali peníze, musíme se podělovat o eh, vaše zkušenosti a musíme říci našim občanům, ano, finanční prostředky byly náležitě investovány a můžeme dělat malé konkrétní kontroly buď přímo odsud, anebo mohou výjíždět malé týmy. Ale musíme zajišťovat hodnocení projektu a ne, aby účetní eh, tam všechno do mrtě kontrolovali, ale to povede k tomu, že lidé nebudou žádat eh, o peníze a to není v zájmu nikoho, protože ten systém je prostě není příliš složitý. Děkuji, jenom za sebe položím konkrétní otázku, jednak eh, otázku na odborníky i na komisi. Jak víte, komise nedávno, doufám, ukončila hodnocení postupu schody, naplňování podmínek. Myslím, že členské státy to mají za sebou a budeme zahajovat nové finanční výhledy. Je tady možnost využívání tohoto hodnocení jako určitou záruku pro další finanční výhledy, to znamená, abychom neměli to staré hodnocení, ale abychom měli systém, který by se zaměřil na hodnocení schody pro budoucí finanční výhledy. A nyní bych ráda dala slovo jednak zástupcům komise i našim odborníkům, kdokoliv, kdo, kteří chce několik poznámek na závěr. Pan Watson, prosím. Já se dostanu k tomuto hodnocení schody. Z našeho hlediska tento systém je zcela zásadní. Čili očekáváme, že komise přijme to, co tam je, také čekáme, že budeme podle toho posuzování a chceme to použít pro jakýkoliv program, který dál bude probíhat. Ale teď je to dáno pro ty programy 2007 až 2013. Pokud to bude radikálně jiné po roce 2013, tak eh, ten systém kontroly musíme zásadně změnit. Je to dobrý základ, ale každá zásadní změna by povedla k dalším zásadním změnám. Um, Děkuji. Jako reakce na otázku řeckého koli, jehož jméno jsem si nezapamatoval. Co vlastně říkáme v průzkumu o efektivitě opatření? Obecně je třeba říci, že příliš brzy na to, abychom bez zbytku posoudili účinnost protože ta opatření jsou velmi specifická. Je těžké zjistit, zda mají například dopad na chybovost. A existují tedy rozdíly eh, v, mezi průzkumy Rolanda Blomajera a našimi průzkumy, zejména z důvodu metodiky. V jednom průzkumu jsme zkoumali názory řídícího úřadu a v druhém případě kontrolního úřadu. A to se samozřejmě liší. A pokud se chcete zabývat účinností, musíte se zabývat konkrétními kroky. Graham Watson zdůraznil, že řada opatření mají pozitivní dopad, ale skutečně na velmi omezený konkrétní okruh eh, zprávy pokud je například o paušály, tak je to vítané u, mezi řídícími orgány, ale týká se to krátkodobě většího počtu, tedy administrativy, pokud je o jejich uplatnění. Ano, pan Gregor, děkuji mnohokrát. Já bych zareagoval na dvě věci. Samozřejmě zásahy u strukturálních fondů a také pokud je o zemědělskou politiku, tak jsou velmi odlišné. A systém poskytování prostředků v zemědělství se vyrovnává s víceletými rozvojovými programy a roční uzávěrka je možná. Ale je to poněkud odlišné. Pokud je o akreditaci, chápu, že to tak, že by to mělo být možné u strukturálních fondů, ale musíme podobně pochopit, eh, co to vlastně znamená. U zemědělské politiky tam akredituji na základě úplného systémového auditu před začátkem a zemědělská nařízení vyžadují průběžný monitoring akreditačních kritérií, což znamená, že musím se s platební agenturou setkávat jednou za čtvrt roku a zjišťovat, zda jsou splněna příslušná kritéria. A také se vyplňuje výroční zpráva. A je třeba, abych se zeptal kolegu z DG Regio, co mají, co mají na mysli, pokud je akreditaci. A mně bylo řečeno, že je to proces ad hoc na začátku, takže tady je nekonzistentnost mezi oběma politikami. A finanční nařízení obsahuje větu, v tom smyslu, že jakákoliv úloha komise může být definována eh, oborovými nařízeními. Proč v DG Agri komise souhlasí s eh, národní akreditací a DG Regio potřebuje mít vlastní úlohu v rámci akreditaci? Děkuji vám. Prosím. Navážu na další body, které nebyly zodpovězeny Jedna věc se týkala auditoru a co mají provádět. Já jsem v minulosti toto prováděla. Auditor skutečně může ověřovat jednotlivé číselné údaje. A pro auditora je obtížnější zjistit, zda ten most eh, stojí nebo ne. Vyžaduje to jinou metodiku, jiné, jiný postoj. Jedná se o měkčí výstupy než eh, účetní knihy. Tam je to skutečně všechno černobílé. A vrátím se k prvnímu bodu. Interakce mezi komisí a Evropským účetním dvorem. Tam skutečně máme pocit, eh, že se někdy eh, snažíme vrtěti psem, protože mm, tvrdíme, že v jedné oblasti existuje obrovský objem kontroly a otázka je vlastně, co ještě po nás vlastně je možné chtít. Jak je možné uspokojit? Uspokojit neustále potřebu zlepšovat systém, který není skutečně tak špatný. A pokud zařadíte strukturální fondy jenom proto, že mají menší chybovost do toho systému, tak není záruka, že ten systém bude tímto tedy vylepšen. Takže skutečně by, to, by ta změna měla probíhat poněkud jinak. Pan Marek Kalupa, pan Blumer taky ne, pan Peter Berkovič. Děkuji, paní předsedkyně. Chci poděkovat expertům a dalším. Ta diskuse byla velmi zajímavá, my jsme pečlivě naslouchali. Dovolil bych si dvě poznámky. První, chci navázat na pana Blomera, pokud je o konzultace. V posledních dvou letech jsme měli nejintenzivnější proces konzultací a debat s experty v členských státech a na regionální úrovni. A to jsme prováděli na základě celé řadě, řady kontaktů a pracovních skupin. A podařilo se nám definovat eh, drobnější problémy, které se vyskytují v té politice. A musím říci, že od expertů se nám dostalo jasného sdělení i na regionální úrovni, že skutečně třeba evoluce a ne revoluce. A to je cesta ku předu. A východiskem proto je vlastně zjistit, co se nepodařilo a v kterých oblastech můžeme věci zjednodušit, zeštíhlit vyřešit. A předložíme návrhy v kontextu zprávy o soudržnosti. Ale jedna důležitá věc je, že potřebujeme cílenější přístup k riziku. Jedno ze základních sdělení je, že vlastně nenasazujeme zdroje vždy tam, kde se nachází riziko. A proto by tu měla být větší proporcionalita a větší míra diferenciace do budoucnosti. Velmi stručně, abych odpověděl na vaši otázku, pokud jde o vyhodnocení schody. Jedna z myšlenek, které zkoumáme, zda současný proces vyhodnocení schody může být základem pro budoucnost. A to samozřejmě závisí, jak řekl kolega, do jaké míry ten systém změníme. Jedinou věc, kterou bych k tomu řekl, je, že jsme právě zahájili vyhodnocení vyhodnocování schody. A to hodnocení je v široké míře pozitivní. Členské státy to považují za užitečné. Poslední věc. Pokud je o finanční řízení, jsou velké obavy, že je tu návrh vlastně převzít systém DG Agri. To samozřejmě není náš záměr. My se domníváme v DG Regio, že existují některé prvky systému Agri, který by nám do budoucnosti mohl pomoci. A já uvedu jeden příklad. Tedy ročního vypořádání účtu. Má to dvě potenciální výhody pro nás. První je, že v současnosti my i příjemci musí čekat na konec programovacího období, to je dva nebo dva po roku po konci programu, aby mohli provést uzávěrku. A to může být 10-12 let. Pro malé příjemce, pro členské státy, které to musí účtovat, to je skutečně velká komplikace a administrativní zátěž. Kdybychom našli způsob, jak to převést na roční bázi pro uzávěrky, aby prostředky se prověřily a bylo možné říci, je po všem, konec. To by všem usnadnilo život. Druhá věc. Musíme být realističtí. Způsob, jak komise vydává počet eh, parlamentu, to je v podstatě roční proces. A musíme nalézt způsob, jak my jako komise vysvětlíme, co se stalo v členském státě rozpočtovému úřadu. A musí to být jasné a musí to být mnohem jednodušší, pokud jde o potvrzení o schodě. A v systému DG Agri nejsou, je celá řada věcí, které nejsou vhodné. Jsou tu velké rozdílnosti v obou systémech, ale neměli bychom bezprostředně všechno odmítat, měli bychom být pragmatičtí. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Jménem nás všech bych chtěla ocenit vaše nápady, myšlenky, také hodnocení situace. Je to skutečně k zamýšlení pro nás, pro všechny, kdy se připravujeme na budoucnost a jasně si uvědomuji, a to jas, také jasně zaznělo ve všech prezentacích, i v určitých pochybách a otázkách dalších kolegů z našeho výboru. Jsou tady různé názory na věc. A Velice záleží na množství zkušeností mezi příjemci, mezi jednotlivými aktéry celého systému. Také když se podíváme na auditory, na správce, na řízení, tady vidíte různé názory, čili ten systém je velice komplexní a celý ten úkol zjednodušení je nesmírně to problém sám o sobě, dá se říct. Ale také, jestli jsem pochopila z toho, co zaznělo, že v zásadě každé řešení přenáší určité náklady, ale i přínosy. Čili musíme hlavně najít eh, tu správnou rovnováhu. O tom jsem hovořila na začátku naší diskuse, čili opět ještě jednou děkuji a požadavek na komisi jménem nás všech. Jsou tady určité prvky této politiky, která zcela jistě bude uchována, například eh, ekologické hm, hodnocení dopadu, dále postupy, které budou stále zapotřebí pro komisi. Víme, že to chce hodně času, že to může znamenat velká spoždění, čili je důležité, aby komise se zamyslela nad zrychlením interních postupů. Někdy bychom to mohli zkrátit možná o rok to přijetí toho projektu by se mohlo tady zkrátit o rok. Tím bych ráda ukončila tento seminář. Ještě jednou děkuji za vaše příspěvky a doufám, že se sejdeme v průběhu dalších let, kdy budeme hovořit o konkrétních příkladech regulačního rámce a příslušné diskuse. Čili ještě jednou děkuji. Takže vážení kolegové, možná zatleskáme. A nyní se dostáváme k bodu číslo čtyři na našem pořadu jednání a to je hlasování. A jako vždy bych vás ráda požádala, abyste zkontrolovali, zda funguje elektronické hlasování, takže prosím připravte si své hlasovací kartičky a provedeme zkoušku. Můžu tímto zahájit hlasování? Můžete prosím všichni hlasovat? Takže končím hlasování. Ne, takže stále je otevřené hlasování. Ne, všichni hlasovali. Dva lidé ještě nehlasovali. Všechno funguje. Já jsem ztratila kartičku, čili já budu zvedat ruku. Takže tímto končím hlasování. Dobře, takže začneme bodem číslo 4, což je kontrola komise při výkonu prováděcích pravomocí prováděna členskými státy. Pozměňovací návrh číslo 8, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Čili sice proti, ale ne všichni hlasovali. Čili 8 až 11. Hlasujeme o... Dobře. Takže vážení kolegové, hlasujeme o čtyřce a pozměňovací návrh 8, 9, 10, 11. Blokově. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. Teď dvanáctka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Návrh 13. Kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. Mohli bychom opět blokově hlasovat 14, 15, 16. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Schváleno? Teď eh, jednička. Takže pozměňovací návrh jedna. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Schváleno? Pozměňovací návrh 2. Kolegové, teď to můžeme vzít blokově až do konce, čili 2 až 7, kdo je pro, proti, vydrželi se, schváleno a nyní jmenovité hlasování budeme hlasovat o celém návrhu. Takže zahajuji hlasování. Končím hlasování. 4 hlasů pro, 1 proti. Takže gratuluji sama sobě a nyní asi obtížnější hlasování, je to bod číslo 5, rozvíjení potenciálu k tvorbě pracovních příležitostí v novém udržitelném hospodářství. Je to dlouhé, složité hlasování, začneme kompromisem 1, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Hlasujeme tedy o první části pozměňovacího návrhu 1. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Schváleno. Teď kompromis 2. Kdo je pro? Prosím vás, hlasujte, kdo je pro kompromisní návrh 2. Kompromisní návrh 2, kdo je pro? Kompromisní návrh 2, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Teď pozměňovací návrh 10. Kolegové, desítka, která je rozdělena do tří částí. Hlasujeme o první části. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Hlasujeme o druhé části. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Odpadá. Zamítnuto. Třetí část, kde pro? Proti. Zdrželi se. Opět. Zamítnuto. Teď čtrnáctka, kde pro? Čtrnáctka, kde pro? Proti. Zdrželi se, tak nevím. Zkontrolujeme. Hlasujeme elektronicky o čtrnáctce. Zahoj hlasování. Končím hlasování. 25 pro, 16 proti, to znamená schváleno. Teď kompromisní návrh 3. Trojka, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, schváleno. Teď kompromisní návrh 4. Eh, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, schváleno. 23. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 24. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Podle mého názoru schváleno. Pokud nechcete kontrolovat, tak já si myslím, že schváleno. Teď pětka. Kompromis pět. Kdo pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 28. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 29. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Podle mého názoru přijato. 30. Kdo je pro? Takže 31. Kdo je pro? 31 teď. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato? Omlouvám se, ale byl to ústní pozměňovací návrh, takže 31. ústní pozměňovací návrh. Někdo není proti tomuto návrhu, čili kdo je pro tento návrh 31. Kdo je pro, kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. Přijato. Teď 33. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. Teď 35. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 38. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Teď kompromisní návrh. 39, kdo je pro? Kdo je pro 39? Teď mi bylo řečeno, že o těch jazykových změnách se nehlasuje. Takže 39 s anglickým, lingvistickým pozměňovacím návrhem, čili hlasujeme o 39. Kdo je pro? Proti? Drželi se přijato. 40. Ano, takže 40. Kdo je? Pardon, 41. 41. Kdo je pro 41? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromisní návrh 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Teď hlasujeme o návrhu 51. Kdo je pro? 51. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 52. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Myslím si, že přijato. A nyní hlasujeme o navrhu stanoviska jmenovitě. Zahuji hlasování. Končím hlasování. Takže 40 hlasů pro, 2 proti, jeden se držel hlasování, děkuji mnohokrát. Takže blahopřejeme navrhovateli. Nyní další bod na programu jednání je bod číslo 6, což je opět otázka Madeiry a Azor. Máme výměnu názorů, takže dnes je to konec diskuse. Eh, budeme mít eh, datum pro podávání pozměňovacích návrhů. Hovořila jsem na eh, tom posledně. Je důležité mít konzultaci, protože vstoupila v platnost Lizabonská smlouva a je nezbytné, aby byl zaveden článek o delegovaných eh, aktech, čili nyní opět se na nás obrátila komise, abychom tuto otázku opětovně probrali, čili právní služby nám radí, mm, protože to určitý precedens, abychom eh, předložili pozměvací návrhy, čili z tohoto důvodu uplatňujeme tento postup. Pozměňovací návrh má zajistit, že parlament bude informován i v budoucnosti, ale v tomto konkrétním případě to používáme jako <clears throat> tedy budoucí odkaz. Je to otázka legislativních aktů, které byly přijaty radou na základě legislativních postupů a znamená to, že v tomto případě má být parlament konzultován. Čili jsem navrhla tři pozměňovací návrhy, které přesně um, žádají eh, tento požadavek, abychom byli konzultováni v budoucnosti. Nevím, zda se k tomu chce někdo vyslovit. Pan Bikša, prosím. Presidente, eh, antes de mais, em primeiro lugar, queria sobretudo agradecer o seu empenho e a forma diligente como... Nejdříve bych chtěl eh, poděkovat za velmi pečlivý způsob, jak jste se zabývala tuto otázkou. Je to velmi důležité pro obyvatele Azor a Madeiry. došlo k legislativním potížím při předložení tohoto návrhu. Rada a komise nepřevzali návrhy změnit to, co bylo navrženo ve výboru. Byly to původně moje návrhy. A nové výrobky byly zařazeny v roce 2008, protože si přejeme větší konkurenceschopnost a oblast eh, volného obchodu Azor a Madéry jsou tedy tímto zasaženy. A my chceme rozšířit okruh eh, komodit i oblast eh, výroby. Komise a rada nepostupují logicky v řadě případů. Neřeknu přímo, že jsou schizofreničtí, ale došlo k událostem, které byly podporovány komisí a radou. Konalo se to tedy v Madejře a na Ozorách a týká se tedy nové posilné strategie. A jakmile se obvyk, o, objeví příležitost, tak, tak e, je tu snaha pomoci lidem, kteří žijí na samé periferii. Pokud je o náklady, myslím, že to je absurdní částka vzhledem k významu tohoto návrhu na období 10 let. Takže já bych skutečně říci důrazně, že je velmi nepříjemné, jak se s touto otázkou komise a rada vyrovnávají. A svým způsobem bychom měli tuto věc dotáhnout do konce co nejdříve, aby bylo možné to uvést v život a věřím, že mé návrhy budou přijatelné, protože to skutečně znamená pokrok. Děkuji. Někdo další si přeje promluvit? Máme tedy velmi krátkou lhůtu na pozněvací návrhy do 28.6. a budeme hlasovat počátkem července na našem příštím jednání, abychom to mohli dokončit tuto věc. A nyní přecházíme k bodu 7. A tady, jak víte, pracovní skupina a naši političní poradci pracovali velmi intenzivně v posledních dnech, včetně dneška a my jsme na úrovni koordinátorů začali jednání o pozičním dokumentu a dohodli jsme se, že po tomto jednání budeme pokračovat a přehlédneme tedy poziční dokument s cílem tento proces co nejdříve ukončit, aby bylo možné jej schválit na prvním jednání výboru regi v červenci. To je pro informaci. Věřím, že koordinátoři tady zůstanou po dnešním jednání výboru Regi, aby ten proces byl dokončen. Není-li připomínek? Prosím, pane Anguroky. Děkuji. Já budu velmi stručný. Chtěl bych pouze učinit určité prohlášení Sledoval jsem schůzi koordinátorů dnes poledne a musím uznat, že skutečně všechny politické frakce odvedly vážnou a seriózní práci, ale my jako Štongue se neúčastníme té skupiny, protože víte, že bohužel tedy nemůžeme přispět ke zpracování toho dokumentu a to z hlavních tří důvodů. Za prvé, tento text patří do rámce Lisabonské strategie a strategie Evropa 2020